a jménem vysoké představitelky. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji panu komisaři de Gichtovi. Takže tímto uzavírám a rozpravu. Všichni, kteří řečníci na seznamu se vyjádřili. Nyní, co se týká, je, to, je zde příspěvky frakce zelených, potom z roku 2010 SND frakce, potom je zde požadavek GUE NG frakce, potom frakce EPP, potom frakce ALDE a požadavek frakce ECR. E takže tímto uzavírám rozpravu a e, hlasování se bude konat zítra ve 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je společná rozprava o tématu mezinárodního obchodu. Jedná se zde o zprávu paní Saifi, lidská práva, sociální a environmentální normy v mezinárodních obchodních dohodách e, A03012 z roku 2000. potom je zde zpráva pana Janika Žado, politiky mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu A0311020 2000 desek a zpráva pana Harlema Dezira sociální odpovědnost podniků v dohodách mezi, o mezinárodním obchodu A0317 z roku 2010. Společná rozprava začne tedy zpravodají. Nejprve tedy dám slovo paní kolegyni Tokie Saifi na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Téma této zprávy je tématem, o kterém se hovoří v mezinárodním společenství. Rozvojové země se domnívají, že roz, rozvinuté země využívají doložku o lidských právech pro formu určitého skrytého protekcionismu, zatímco rozvinuté země se odsuzují sociální environmentální dumping rozvojových zemí. Já jsem chtěla přijmout určitý pozitivní postup a ukázat, jakým způsobem sociální a environmentální normy a obchodní zájmy vlastně se vzájemně mohou posilovat, pokud všechny země budou hrát podle stejných pravidel. Evropská unie musí skutečně hrát důležitou úlohu v mezi, mezi mezinárodních obchodních vyměnách, aby eh, iniciovala změnu. Musí jednat podle svých základních textů, podle kterých eh, Evropská unie musí přispívat zejména k udržitelnému rozvoji, k volnému a spravedlivému obchodu a k ochraně lidských práv. Její působení podle mého názoru musí probíhat souběžně na, mnoho, na multilaterální, bilaterální a, a jedno, unilaterální úrovni. Na multilaterální úrovni musí Evropská unie stimulovat a povzbuzovat mezinárodní organizace, zejména Mezinárodní obchodní organizaci, aby více zohledňovala sociální a environmentální normy. Tyto mezinárodní organizace musí současně posilovat spolupráci mezi sebou. Proto navrhuji zejména, aby Mezinárodní organizace práce získala statut pozorovatele ve WTO. V oblasti životního prostředí se domnívám, že přístup ke zboží a ke k zeleným technologiím musí představovat prioritu, protože to umožňuje nejen podporovat nové formy politik v oblasti zaměstnanosti, ale také nové příležitosti pro růst pro evropské podniky, které jsou v tomto odvětví velice výkonné a inovativní. Zároveň je potřeba zohlednit vytvoření skutečné světové organizace životního prostředí, na které by bylo možno se obracet v případě environmentálního dumpingu. Na, bilater- na bilater- bilaterální úrovni může Evropská unie skutečně sloužit jako příklad. Skutečně vítám, že dohody o volném obchodu nové generace obsahují závaznou doložku o lidských právech a byla bych ráda, kdyby tento postup platil také pro kapitoly o udržitelném rozvoji. Dále Evropská komise vyjednává o těchto dohodách a měla by tam také zapracovat celou řadu sociálních a environmentálních norem, které musí dodržovat všichni obchodní partneři. Tyto základní normy by mohly být v jednotlivých případech doplňovány dalšími doplňkovými dohodami podle stupně ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje příslušných zemí. Tady tento postupný a flexibilní přístup by měl postupovat spravedlivěji k jednotlivým obchodním partnerům a měl by být spravedlivější pro všechny. Je zejména potřeba posílit kontrolu uplatňování těchto bilaterálních dohod, takže navrhuji, aby byly prováděny studie dopadu před, v průběhu a po jednáních a aby se netýkaly pouze udržitelného rozvoje, ale také lidských práv. Nakonec doufám, že věci se budou rychle vyvíjet na jednostranné úrovni, protože Protože generalizovaný systém preferencí by měl mít v nejbližší budoucnosti reformován. Jak víte, tak by měly být podepsána přibližně 30 mezinárodních dohod týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a dobrého řízení. Tím, že tyto pokud tyto dohody byly ratifikovány, ale v praxi jsou velmi špatně pro, pro, vlastně prováděny a tím bychom se měli zabývat. Komise by měla provádět vyšetření a dokonce zrušit některé preference, pokud by se domnívala, že některé z těchto ustanovení se neuplatňují. Na závěr bych chtěla říci, že některé tyto akce je možno provádět už nyní, ale mentalita se nezmění ze dne na den. Evropská unie musí jednat postupně a na všech úrovních, aby se jí podařilo dosáhnout větší rovnováhy rovnováhy v obchodních vztazích. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Saifi a další na čtyři a půl minuty pan kolega Žado. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, dobrý večer. Já se domnívám, že právě v okamžiku, kdy Evropská unie se snaží eh, redefinovat po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost své obchodní politiky a snaží se propojovat je s průmyslovými politikami, tak to, že tyto tři zprávy jsou předloženy ve stejný okamžik před parlament, tak to jsou otázky, které patří do stejné oblasti působnosti veřejné a politické diskuse o tom, co obchod, vlastně jak propojit obchod se sociálními otázkami, s environmentálními otázkami a s otázkami lidských práv a myslím si, že to můžeme pouze přivítat, protože je to určitá trvalá schizofrenie, ve které se nacházíme. Jednak v těch veřejných debatách vlastně všude jsou podniky, které se delokalizují, potom sociální práva jsou spochybňována, dochází k určitému zhoršování životního prostředí stále většímu a dále projednáváme dohody o volném obchodě, jednáme v rámci VTO o celé řadě opatření, která bohužel nejs, často jsou zcela vlastně odpojená od těch veřejných debat, do které se zapojí občané. Jak dnes vysvětlit veřejnému mínění to, že fotbalový míč, který se dostane na evropský trh, vyrobený za podmínek slušné práce, kde se respektuje životní prostředí a fotbalový míč, který, na kterým se účastní děti při jeho výrobě nebo je zakázána odborová organizace, že je to ten stejný míč, to nemůžeme vysvětlit veřejnému mínění. Takže je potřeba, a to je naše dnešní odpovědnost, za, začlenit, zahrnout do obchodu tyto otázky environmentální a sociální. V mé zprávě konkrétně se o tom hovoří. Dnes máme v Evropě některé země, které vlastně v rámci importu dnes vlastně importují výrobky, výrobky a domnívají se, že se výrazně snižují emise. Třetina emisí v Evropě se neprodukuje v Evropě, ale je to vlastně, jsou to emise z importovaného zboží, takže je tam potřeba zapracovat klimatické otázky do našich obchodních dohod. Jak vysvětlit veřejnému mínění, že uzavíráme dohodu o volném obchodě, která potenciálně povede k odlesňování že, a že budeme současně vyjednávat v Cancúnu dohodu, která by měla vést k finančnímu kompenzování výživy jižních zemích tady tohoto odlesňování. Takže je potřeba vlastně toto tyto jednotlivé eh, aspekty a tato témata jasně propojit. Když jsem zpracovával tuto zprávu a chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům z jednotlivých frakcí, tak jsme se snažili být maximálně konstruktivní. Doufám, že to se projeví při zítřejším hlasování a snažili jsme se také vést debaty bí, ne bílo, černobíle. Neřekněme, neřekneme, že liberalizace obchodu a e-, environmentální politika zničí 100% chodu, ale když jsme pracovali na otázce těch uhlíkových emisí, tak jsme se snažili pokaždé uvést, jaká jsou odvětví, která by mohla být ohrožena a jaké by mohly být nástroje, které by sloužily k ochraně těchto odvětví. Totež pokud jde o jednání v rámci VTO o antidumpingu. Totež platí o postupech a metodech výro- metodách výroby. U všech těchto témat jsme se s ostatními frakcemi snažili předložit návrhy, které by umožnily posunout ty věci kupředu a které jsou, myslím si, konkrétní na základě našich ambicí a na základě mandátu Evropské komise a všech institucí Evropské unie. Já bych pouze řekl, že ještě jednou doufám, že zítra se to projeví při hlasování, tento spolupra- tato naše spolupráce a ten konstruktivní duch. A ještě jednou bych rád poděkoval všem mým kolegům za odvedenou práci. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Šadotovi. Dále má slovo kolega Dezír na čtyři minuty. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, já bych také na začátku poděkoval kolegům z výboru pro mezinárodní obchod a zejména stínovým zpravodajům z jednotlivých frakcí za spolupráci při zpracování těchto tří zpráv o příbuzných tématech. Předkládáme zde inovativní a konkrétní návrhy, abychom posunuli sociální odpovědnost podniku v rámci obchodní politiky Evropské unie po mezinárodní krizi a ekonomických a sociálních škodách, které způsobila, a také debatách a očekáváních občanů, politických očekáváních, které byly vyjádřeny, tak jsme společně přesvědčeni o tom, že evropská obchodní politika musí více než kdy jindy přispívat k regulaci a ke, k, k, k regulaci globalizačních cílů a zejména v oblasti sociální a environmentální politiky politiky. To se týká státu a jejich hospodářství, ale těch hlavních zúčastněných stran, to jsou podniky samozřejmě, a potom zejména nadnárodních společností, které jsou hlavními aktéry tohoto obchodu. Oni více než kdo jiný využívali otevřeného trhu, nejen pokud jde o přístup ke spotřebitelům, ale také pro outsourcování části své výroby a diverzifikace řetězců, zejména právě ze zemí s nízkými náklady, kde se na ty environmentální a sociální standardy tolik nehledí. Liberalizace obchodu je doprovázena ostrou konkurencí mezi zeměmi pro přivádění mezi zahraničních investorů, posiluje se konkurence mezi podniky a to často vede k netolerovatelným odchylkám, pokud jde o lidská práva, eh, prác, pracovní podmínky a klimatické podmínky. Například v chemickém nadnárodním podniku v Indii došlo k obrovským ztrátám na životech, potom je zde chování petrolejářských nadnárodních společností v mnoha zemích, kde se ničí životní prostředí, pracovníci jsou téměř považováni za otroky, potom jsou to textilní podniky v Asii, kde skutečně zneužívají ty dělníky, je skutečně mnoho těch případů a je to tím více neakceptovatelné, že se to často týká eh, podniků z industriálních zemí, rozvinutých zemí a to včetně evropských podniků. A z toho vzešlo už před mnoha lety, nebo vzešla debata, bohužel řečník řečník. Pane kolego, říká předsedo, mohl byste mluvit poněkud pomaleji, prosím, protože tlumočnice mají problémy se stíháním, říká předseda. Děkuji. Já si myslím, ano, měl bych trošičku asi zpomalit. Takže z toho vzešla vznikla debata tedy a také ten boj, o kterém se mnohokrát už hovořilo v tomto parlamentu, týkající se sociální a environmentální odpovědnosti podniku. Dosud ty pokroky ještě nehovořilo se ovšem tolik eh, o environmentálních aspektech v obchodních dohodách. Paní Saif, je to pochopitelné, protože obchodní dohody obsahují závazné právní ustanovení mezi státy, ale sociální odpovědnost podniků se týká dobrovolných závazků podniků, ale současně je to paradoxní, protože RSE a sociální a environmentální ustanovení tlačí na to, aby to šlo k stejným směrem, to znamená, aby ta globalizace více respektovala lidská práva a udržitelný rozvoj. Takže navrhujeme zapracovat toto do obchodních dohod a konkrétně zapracovat tam eh, klauzuly o sociální odpovědnosti v kapitole udržitelný rozvoj s určitými jasnými a ověřitelnými závazky podniků. Jednak je potřeba, aby zde byly vzájemné závazky Evropské unie a partnerů, aby se stimulovaly podniky k tomu, aby převzali tyto závazky a aby se dali hodnotit. Aby otevírali kontaktní místa, aby byly k dispozici informace, například také, aby občanské společnosti, odboráři, aby publikovali pravidelné publikace, eh, povinnost výkaznictví, reportingu, také ochota podniků k přijímání preventivních opatření. A konečně navrhujeme, aby když poš nebudou dodržovat tyto závazky a budou, nebudou dodržovat eh, sociální a environmentální práva, aby byly sankční mechanismy, které předseda. Děkuji, pane kolego. Já vás, já skutečně prosím o pochopení, ale Měl jste čtyři minuty řečnický čas, už jste mluvil skoro čtyři a půl, takže já vás prosím, aby o disciplínu jednotlivé. Ano, přijdete hned na řadu, pane kolego. Já se snažím, aby to bylo co nejspravedlivější, ale je potřeba dívat se také na hodinky. Když chceme, aby ta debata byla živější, tak to ale neznamená, že to máte přečítat stále rychleji, protože a to platí pro všechny kolegy, nejen pro francouzské kolegy protože také je potřeba zohledňovat tlumočení které je nabízeno jako služba evropským občanům. A když tlumočníci prostě nestihají, tak potom vlastně nemohou ani evropští občané tyto debaty vlastně pochopit. Takže toto bychom prosím vás, abyste skutečně dodržovali řečnický čas, protože jinak byste odebírali řečnický čas jiným kolegům. Tak, podle jednacího řádu. To už je po druhé, co sedím v této sněmovně a vidím, jak předseda přerušuje jednoho z řečníků, protože mluví moc rychle. Já nevím, jak často mluvíte vy, ale měl byste pochopit, že takové přerušení znamená, že úplně zničíte celé vystoupení. Já náhodou naprosto nesouhlasím s tím, co říkal pan Dezir. Nicméně, tlumočníci jsou placení zaměstnanci a pokud to nestihnou, tak to je jejich problém. Není na předsedovi, aby to přerušoval tak, jak jste to právě přerušil vy. Pane kolego, je to skutečně můj úkol. Když je běžec na 100 metrů, když za to dostává prostě určité peníze a když běží déle než to minut, tak prostě nemůže to uběhnout rychleji než pět vteřin a nedostane. Já jsem skutečně povinen přerušit, když se mluví příliš rychle. Já už jsem tady 13 let v parlamentu a vím velmi dobře, že s otlumočníci, když a tak naznačí, a když tlumočníci už dlouho to stisk, eh, dávají signál tou lampičkou, to už jsem zažil, tak vlastně se říká, že vlastně, když si nějaký kolega stěžuje, tak hm, paní Beres, já si dovol, já, si, já nevím, jestli byste si to dovolila také ve vašem výboru, když prostě je potřeba ty věci podle jednacího řádu vyjasnit. Ano, je to to tež, ale řečnice nemá mikrofon. Já nyní udělím slovo komisaři De Gichtovi. Thank you, uh... Děkuji, děkuji pane předsedo. Dovolte, abych vás uh, ujistil, že pokud já bych měl běžet 100 metrů, tak určitě by mi to trvalo nejméně 15 sekund, takže já nemám s rychlostí problém. Nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodajům a také výboru INTA za všechny tyto zprávy, které se zabývají velice důležitými otázkami souvisejícími s tím, jakým způsobem může obchodní politika Evropské unie eh, přispět k, do, e, k, k docílení některých základních věcí, jako je například ekonomické e, dobro, sociální e, spravedlnost a tak dále. Potřebujeme zohledňovat takové věci, jako je respektování klimatické situace a také ochranu životního prostředí. Pochopitelně mám pouze málo času a proto není možné, abych detailně se zmínil o všech těchto oblastech, ale dovolte, abych udělal několik obecných poznámek. Eh, ty tři zprávy mají mnoho společného. Všechny se věnují politické koherenci a také potřebě eh, aby eh, obchodní politika se odehrávala v rámci cílů Evropské unie, ať už jsou to cíle ekologické, sociální nebo hospodářské. Já plně souhlasím s tím, že bychom měli využívat všech instrumentů, které máme k dispozici pro dosažení těchto cílů. Současně s tím bychom měli zdůraznit, že efektivní akce, efektivní akce Eh, by se měla spolehat na <clears throat> instrumenty, které jsou nejvhodnější pro jednotlivé oblasti. Myslím si, že je potřeba, abychom se pokusili propagovat sociální systém, tak, jaký známe z Evropské unie. Já vím, že v této oblasti existují obrovská očekávání, ale přesto musíme mít na paměti, že ne všechny problémy se dají vyřešit eh, obchodní politikou. Existují další politiky, které nám dávají možná lepší možnost efektivního řešení. Kromě toho si musíme uvědomit, že je potřeba vždy eh, přistupovat vyrovnaným způsobem k nejrůznějším zájmům, eh, který chceme dosáhnout. Eh, také úkoly před námi stojí, jsou eh, různé, záleží na tom, jestli používáme autonomní, autonomní systém jako GSP nebo bilaterální dohody nebo multilaterální dohody. Ve zprávě paní Saifi se hovoří o ekologických otázkách a také o sociálních věcech, které se promítají do obchodních smluv a hovoří se zde o tom, že nám každá z těchto dimenzí dává jiné možnosti. <clears throat> Obecně můžeme říci, že mezinárodní obchodní spolupráce může nastartovat efektivní akci. Na druhé straně ale musíme vzít v úvahu to, co je přijatelné pro naše obchodní eh, partnery a za jakou cenu. To se týká hlavně bilaterálních eh, situací, kde někdy dosáhnout těchto cílů je velice těžké. Evropská unie eh, chce zlepšit mezinárodní zprávu a řízení, chce zvýšit koherenci mezi akcemi Eh, na různých fórech, ať už je to Světová obchodní organizace, eh, ILO eh, nebo konference o životním prostředí. Všechny tři zprávy se zabývají tím, jak bychom mohli směřovat svou, svou činnost dále. Musíme být přitom pragmatičtí a musíme se pokusit o to, abychom rozlišovali mezi kroky, které mají za úkol dosáhnout krátkodobých cílů a těch, které jsou dlouhodobé. Musíme uvažovat dopředu, musíme a teď mluvím za celou komisi, musíme podporovat eh, skutečně silné politiky, které nám budou generovat konkrétní výsledky. To se týká i bilaterálních eh, dohod, které souvisí například s volným obchodem, což by neměly být pouhé deklarace našich dobrých úmyslů. Jsou to věci, které musí být realizovatelná, realizovatelné. Jestliže se podíváme na zprávu pana Žarota o klimatických změnách, chtěl bych ho ujistit, že jakékoliv možnosti které vedou ke snížení Eh, toho, čemu říkáme carbon leakage, budou eh, aplikovány. Všechna tato opatření eh, zmiňují celou řadu dalších věcí, například otázky monitorování a tak dále. Je třeba si uvědomit, že musíme být velice opatrní a že musíme vždy zvážit všechny relevantní otázky. V každém případě bychom se měli zaměřovat na všechny, možné, na všechny možnosti, které máme. Co se týče zprávy eh, pana Dezera, které souvisí s firmní sociální zodpovědností, tady si myslím, že komise by měla podporovat tyto věci spíše než regulovat. Přesto však je potřeba rozlišovat mezi podporou, regulací a prosazováním. Myslím si, že právě tuto hranici velice dobře popsal pan zpravodaj, souvisí to ostatně s celou řadou politických úvah. Eh, sociální eh, zodpovědnost nemůže pochopitelně nahradit eh, odpovědnost jako takovou, proto, podobně jako vládní orgány nemohou tyto věci také řešit. Je důležité si uvědomit, že celá řada těchto otázek je zvažována také ve vnitřních směrnicích OECD, která, které mají být přijaty v roce 2011. Je to jeden příklad skutečně užitečné práce, na které se plně angažujeme. Ty zprávy, o kterých dnes hovoříme, také potrhují velice specifickou orientaci, eh, která by měla vést k zvýšení efektivnosti a konsistence, eh, včetně transparence eh, věcí, které souvisejí se sociálními věcmi včetně otázek souvisejících s firmní sociální zodpovědností. Komise i nadále bude zvažovat všechny tyto věci, všechny tyto orientace. Potom co jsem tedy řekl, ty, ta určité omezení, myslím si, že je potřeba zvažovat e, tyto výhrady e, v celku. Budeme mít obrovské množství příležitostí, například e, příští rok, kdy budeme e, revidovat GSP. E, pro další zvážení těchto věcí, včetně toho, že toto se bude projevat v kontextu dalších kroků. Evropská komise je ochotná společně s Evropským parlamentem se zabývat eh, nejrůznějšími prostředky, které eh, se postarají o to, aby obchodní politika zvažovala i sociální obavy. Eh, měli bychom <clears throat> vycházet z analýz našich politik, měli bychom že vycházet z toho, že naše <clears throat> očekávání musí být realistická i z ohledu k dlouhodobým cílům. Děkuji paní, panu komisaři. Teď budeme mít řečníky za jednotlivé politické skupiny. První je pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Měla by obchodní evropská politika být prostě o tom, že chceme maximální obchodní výhody, anebo by to mělo podpořit i naše širší cíle? Politiku pro životní prostředí, boj proti změně klimatu, náš sociální model, lidská práva, demokratické hodnoty. Tři řečníci přede mnou, tři zpravodajové, všichni potvrdili, že by to tak mělo být. A já jsem rád, že to potvrdil i pan komisař. A už tím, co děláme, ukazujeme, že nám záleží na lidských právech, ochraně životního prostředí a standardech pro e, pracovní činnost. Dáváme to do bilaterálních dohod, ale otázka zní, jestli to děláme tak, abychom zajistili řádné uplatňování a dodržování těchto standardů. A podvýbor pro lidská práva v tomto parlamentu má velké pochybnosti o tom, nakolik to zatím bylo účinné. My bychom v budoucnu, v budoucích obchodních dohodách, než parafujeme nějakou sumu, chtěli, abychom provedli hodnocení dopadu na lidská práva, abychom zajistili nejenom hospodářské výhody těchto dohod, ale také výhody pro lidská práva. Domníváme se, že systém pro pozastavení dohod o volném obchodu v důsledku porušování lidských práv musí být transparentnější a přístupnější. A musíme uznat, že pan de Gucht už začal takto postupovat. A pokud je o GSP+, musíme důsledně a spravedlivě všechny poměřovat, abychom zajistili, že uplatňování environmentálních, sociálních standardů a standardů lidských práv zůstává důsledné na vysoké úrovni. Paní Saifi, pan Dezir a pan Žado všichni jednoznačně uvedli, že na obchod se nemůžeme dívat jenom na, jako na samoučelnou záležitost. Musí to být součástí naší širší globální strategie na podporu spravedlivější, bezpečnější planety. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Martinovi. Zde máme za výbor DV dva, dva řečníky, nejprve kolega Kačmarek, dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, Já mám radost z toho, že pan komisař de Gucht, stejně jako zpravodajové, chápou, že pokud máme dodržovat širší sociální standardy a standardy v oblasti životního prostředí, musíme synchronizovat naše normy. Jsou důležité nejen pro mezinárodní obchod, ale také pro rozvojovou spolupráci a pro uplatňování hodnot, které považujeme za základní. Náš výbor předložil určité připomínky ke zprávě paní Saifi Uváděli jsme, že přehlížení standardů v oblasti lidských práv ze strany určitých podniků je skutečností a také zdůrazňujeme, že musíme dodržovat standardy Mezinárodní organizace práce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní následuje paní kolegyně Grez jednu minutu. Já bych chtěla nejprve, pokud dovolíte, jménem výboru DEVE eh, uvést několik základních myšlenek. Zopakovat, že v oblasti klimatických změn to jsou ty nejzranitelnější populace, které, kterých se to týká, že jejich účast na zpracování politik, zejména obchodních, je opravdu zásadní. Také bych chtěla zopakovat, že politiky Evropské unie v obchodní oblasti musí být konsistentní s bojem proti klimatickým změnám a s bojem proti chudobě požádáme zapracování environmentálních ustanovení do všech eh, obchodních dohod, revizi mechanismu rozvoje, skutečný transfer technologií, boj proti pirátství. 20 emisí eh, je způsobeno dopravou, takže měli bychom podporovat kratší přepravy, zejména v zemědělství, což by vytvořilo také vytváření pracovních míst u nás i v rozvojových zemích a snížení našich emisí. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Gréze a další za výbor pro zaměstnanost a sociální otázky paní kolegyně Beres. Pane předsedo, pane komisaři, Jménem výboru pro zaměstnanost a sociální otázky se připojujeme ke zprávě kolegy Harlema Desira z výboru INTA. V našem výboru jako jinde jedna z nejdiskutovanějších otázek je otázka, k čemu slouží sociální odpovědnost podniku. Je to skutečně něco samo, zákon sám o sobě, nebo to musí, má vyústit v legislativní akty, když je to uplat, pokud to bude uplatňováno mnoho od nich, o podnik podniky. Ta debata není vyřešena eh, uvažujeme o tom v rámci řízení podniků, mělo by se, měly by se tyto debaty propojit. V rámci našeho výboru se domníváme, že tato sociální odpovědnost je zásadní, pokud zde i tam, tedy v případě obchodních dohod, chceme bojovat proti daňovým podvodům a proti nelegální práci. Také se domníváme, že k hlavním a nezbytným aktérům aby ti aktéři byli zhodnocováni, patří odbory, sociální vyjednávání, dialog sociální, to všechno musí být využíváno, protože to přispívá skutečně zásadním způsobem. Také se domníváme, že aby tyto nástroje byly zcela využívány, tak pra, eh, Rada pro lidská práva v rámci OSN by měla skutečně hrát eh, nezastupitelnou roli a potom si také myslíme, že sociální odpovědnost podniku je nástroj pro konkurenceschopnost, který by se měl využívat, i když tu či onde ještě jednou, když je dosažen ten konsensus, když ta sociální odpovědnost podniku je definovaná prostřednictvím norem, které jsou společně přijaty a schváleny, tak by to vše mělo vyústit v nařízení nebo standardy v oblasti práce a kolektivního vyjednávání. My se domníváme, že sociální odpovědnost podniků, včetně obchodních dohod, musí být dynamické a musí se přizpůsobovat novým oblastem, které se budou rozvíjet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní kolegyni Beres a další na, na dvě minuty také za výbor pro zaměstnanost pan kolega Howitt. Asi. Jako zpravodaj tohoto parlamentu já jsem již ve třetím funkčním období a já velice eh, vítám tuto iniciativu, která souvisí právě s obchodem a s touto zodpovědností. Tato iniciativa ukazuje, že eh, veřejná politika by se měla věnovat této otázce a ne tedy jednotlivé firmy. Já jsem velice rád, že pan komisar Dekucht eh, také doporučil tuto iniciativu. Moje práce se týká stále více Eh, toho, jakým způsobem Evropská unie může podpořit eh, tuto myšlenku firmní sociální zodpovědnosti na celém světě. Myslím si, že je potřeba, abychom se shodli na, určitým standard, na určitých standardech, které budou souviset s touto věcí. Velice podporuji odstavec 25, který se souvisí Eh, právě s tím, že bychom měli tyto věci nějakým způsobem kodifikovat eh, ve formě určitých interních spolu, eh, směrnic a doufám, že to také budeme brát v úvahu. Já si myslím, že je velice dobré skutečně, aby všechny společnosti velice zodpovědně prováděly vnitřní audity a myslím si, že je také dobře, že Švédsko žádá, aby tyto věci byly zahrnuty také do závěru rady. Je potřeba, abychom eh, zvažovali eh, také ranu lidských práv při našich úvahách o dalších investicích. Myslím si, že je velice také důležité, aby docházelo ke globálnímu monitorování, tak jak se o tom hovoří v odstavci 15. To souvisí také s veřejnými konzultacemi, souvisejími s povinností některé věci eh, zveřejňovat, ať už to souvisí eh, s otázkou dopadu na sociální, politické, hospodářské otázky nebo na otázky souvisí s ochranou lidských práv. Ano, děkuji. Já jsem vlastně nechtěl přerušit kolegu před ukončením, ale vlastně zase, vlastně, že mluví příliš rychle, je nám líto, takže já bych chtěl ještě jednou kolegy poprosit, aby používali normální řečnické tempo. Další na řadě je kolega Kaspary za frakci EPP. Tři minuty. Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Já bych chtěl výslovně poděkovat a poblahopřát všem třem zpravodajům k jejich zprávám. Myslím si, že jednání a diskuse o těchto zprávách jsou velmi dobrý příklad toho, jak tento parlament dokáže spolupracovat u takto důležitých témat. Ale chtěl bych se soustředit na jeden bod a totiž mám dojem, že v těch třech zprávách se intenzivně hovoří o tom, jaký je příspěvek obchodní politiky v těch třech oblastech, o kterých se hovoří ve třech zprávách. Tam, kde jde o podniky, kolegyně Saif zde hovoří o kolega Žado hovoří o environmentálních standardech, ale stále se hovoří o příspění eh, obchodní politiky v těchto oblastech. Ale já bych se chtěl zaměřit na ty samotné oblasti, tedy zavážeme sociální politiku, environmentální politiku nebo ty ostatní v oblastních oblastech, aby plnili, přebírali odpovědnost a plnili své úkoly, protože já si myslím, že v tom stanovení cílů jsme si zajedno, jedno, ale eh, ono častěji, stále častěji se stává, že ty ostatní politiky neplní své úkoly, zejména v oblasti environmentální politiky, například v Kodani se nepodařilo dosáhnout těch eh, správných řešení a nemůže vlastně obchodní politika potom vyřešit tady ty nedostatky nebo nesrovnalosti ostatních politik. Takže já bych byl velmi vděčný, kdybychom v příštích teď dnech a měsících mohli intenzivně přemýšlet o tom, jak mohou ty ostatní oblasti politik přispět k obchodní politice nebo jak se toto dá propojit. A přál bych si, abychom v budoucnu skutečně hovořili o obchodu a těch ostatních a nejen neodtrženě. Děkuji kolegu Kasparimu a jako další řečník za frakci SAD je kolega Arsenis na jednu minutu. Děkuji, vážený pane komisaři, pane předsedo, kolegové. Ano, často je to tak, že se hovoří o tom, jak jak se mohou přijímat opatření v boji proti klimatickým změnám a tak dále. Ale klimatické změny, to je tak obrovské, tak široké téma, že vlastně v současné chvíli to ani není možné vyřešit. Samozřejmě můžeme, musíme zpracovávat určité normy a také je přijímat, ale řešení právě v této oblasti to jsou vlastně určitá, určité daňové, eh, určitá finanční vyrovnání u dovozu i importu a tak dále u těch přeprav a je potřeba, aby se toto skutečně všechno správně prosazovalo a myslím si, že musíme se ještě v těch jednotlivých článcích na tyto záležitosti podívat. V Belgii a Francii si myslím, že také na to musíme zaměřit. Děkuji panu kolegu Arsenesovi a jako další na dvě a půl minuty za frakci ALDE pan kolega Kazak. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, Především chci poděkovat všem třem zpravodajům, paní Saifi, panu Dezirovi a panu Žadotovi, za vynikající práci na jejich zprávách. Vítám skutečnost, že do mezinárodních obchodních dohod musí být začleněny doložky, závazné doložky o lidských právech, že také musíme věnovat větší eh, pozornost spravedlivému uplatňování. Chci upozornit především na pracovní práva, především práva dětí a žen v partnerských zemích Evropské unie. Obecný systém preferencí a také GSP Plus jsou účinné nástroje, které podporují demokratické hodnoty v partnerských zemích. Ale měla by být větší vazba mezi doložkami o lidských právech a GSP. Plus. Mělo by docházet k lepší koordinaci mezi BTO na jedné straně, UNHCR a MOP na straně druhé. A proto si myslím, že Mezinárodní organizace práce by měla dostat statut oficiálního pozorovatele ve VTO. A v neposlední řadě, jako zástupci evropských občanů, musíme být plně informováni o probíhajících vyjednáváních ve světovém obchodu abychom naplnili nové pravomoci Evropského parlamentu podle Lisabonské smlouvy. Pokud je o zprávu pana Žadota, samozřejmě musíme podpořit zelený obchod. Ale musíme být velice opatrní, pokud je o to, jak určíme tzv. zelené zboží. Podobně musíme klást větší důraz na to, abychom podpořili obnovitelné zdroje energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. A je také třeba Eh, zavádět spravedlivé ceny v souladu s klimatickými normami. To je také další věc, se kterou rozhodně souhlasím. Vzhledem k tomu, že globální dohody o boji proti změně klimatu zřejmě v blízké budoucnosti nedosáhneme, Evropská unie musí pracovat na svém vlastním mechanismu, aby omezila emise CO2. A já myslím, že jak biopaliva, tak biomasu bychom měli zahrnout do těch závazných doložek a kritérií o udržitelnosti i s ohledem na to, že jejich dopad na životní prostředí je dosti smíšený. Opět chci poděkovat všem zpravodajům a doufám, že tyto zprávy budou mít dopad na obchodní vyjednávání Unie. Děkuji. Mnohokrát děkuji panu kolegu Kazakovi jako další za frakci zelených. Pan kolega Taylor na dvě a půl minuty. Uh, you, děkuji, pane předsedo, kolegové. Já jsem byl zeleným stínovým zpravodajem u zprávy Safi a Desir. My je vítáme. Je to důležitý krok vpřed, abychom zajistili lepší dodržování lidských práv a také sociální a environmentální standardy v zemích, které jsou našimi obchodními partnery. Pokud chtějí tyto země prodávat své zboží na lukrativních trzích v EU, měli bychom je vyzývat k tomu, aby přijali slušné a udržitelné standardy u sebe doma a aby zajistili vylepšení přes povinné doložky a požadavky v obchodních dohodách. To je jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Paní Sáfy odvedla skvělou práci jako zpravodajka. Konstruktivně hovoří o různých úrovních a aspektech lidských práv, standardů v oblasti životního prostředí a sociálních standardech na různých úrovních. My souhlasíme s návrhem paní Safy, že bychom měli vytvořit Světovou organizaci pro životní prostředí a měli bychom posílit statut MOP. Líbila se nám také kapitola o udržitelném rozvoji, ale chtěli bychom, aby tyto standardy byly závazné, povinné a ne dobrovolné. Podobně programy GSP by měly být dostatečně průrazné a měly by se dát vynucovat. Nemůžeme souhlasit s tím, že doložka o lidských právech v dohodě o volném obchodu s Kolumbií byla uspokojivá. Podle nás to byla jen slova. Postrádala smysl. Byla karikaturou toho, jaké cíle si klade tato sněmovna v tomto ohledu. A není zpráva pana Dezira. Naprosto souhlasíme s tím, že jmenuje nadnárodní korporace jako zdroj negativních dopadu na životní prostředí a naše sociální standardy. Oni vytěžili z liberalizace obchodu, využívají levné pracovní síly a často také levné materiály. Ale nepřerozdělili bohatství, které vytvořili na jejich úkor. My jsme úspěšně pozměnili obě zprávy a obě je potvrdíme, až přijde na hlasování. A na závěr velice rychle chci zdůraznit, že toho musíme udělat víc, až budeme určovat lidská práva a sociální odpovědnost. Chceme si stanovit priority a měli bychom to udělat, pokud je o povinné požadavky a neměli bychom spoléhat na volitelné kodexy. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Taylorovi a další za frakci EKR pan kolega Van Dalen na jednu minutu. Safi heeft een Vážený pane předsedo, zpráva paní Saify je vynikající zpráva skutečně a musíme se zabývat i v ostatních zemích a to ne, nemůže však být na úkor sociálních eh, a dalších ustanovení. Evropská unie má eh, hospodářské vztahy například s Pakistánem a samozřejmě chceme, aby také eh, tyto země měly ekonomické výhody, aby mohly vyřešit problémy způsobené povodněmi. A je potřeba, aby legislativa v byla také zpracována a dodržována v Pakistánu. Potom probíhají také jednání například s, mezi Indií a Pakistánem a neměli bychom akceptovat, že záležitosti, které jako například práce dětí, neslušná práce, aby byly eh, zapracovány do obchodních dohod. Je potřeba, aby byla přijata, přijato jasné stanovisko v této oblasti. Děkuji kolegyni van Dálen a nyní na dvě minuty za frakci GUE kolega Scholz. Pane předsedo, pane komisaři de Guchte, vážení kolegové, jednáme o těchto Eh, třech zprávách v rámci společné rozpravy. Já bych skutečně chtěl poděkovat všem třem zpravodajům za tyto zprávy. Všechno to vyjadřuje, že všechny parlamentní frakce se shodly a že chtějí skutečně postavit politiky Evropské unie do této do tohoto kontextu a já si myslím, že právě ta rozprava, která se vede, je dnes velice vhodná a ve správném okamžiku, protože se zde hovoří o obchodní strategii a jsou zde mnohé úvahy a mnohé konkrétní návrhy i projekty, které by se tam měly zapracovat. Ochrana klimatu, lidská práva, boj proti chudobě, proti klimatickým změnám, slušná práce, toto jsou všechno základní úkoly, které vlastně by se měly promítat do všech obchodních, ob, obchodních politik. Myslím si, že moderní obchodní politiky musí toto všechno zohledňovat. Růst, blahopit, index rozvoje, právní stát, to jsou všechno zájmy evropského hospodářství a tím také vlastně by měly postavit evropské eh, hospodářství do žádné konkurence s ostatními. Bez vlastně státních eh, právních úprav toto není možno prosazovat. To bych chtěl zdůraznit. Naše frakce by chtěla jít ještě dále u některých bodů v těchto třech zprávách. Zejména, že ty podniky skutečně musí e, dodržovat ty sociální ustanovení. Nejen, že to je tedy napsáno na papíře, ale musí to být v každodenních práci dodržováno také ne, není možné používat třeba práci dětí ve výrobách eh, v potravinářských a tak dále. To jsou všechno skandální věci a já se domnívám, že udržitelné za dlouhodobé zásobování surovinami tak by se měla nazývat naše koncepce, pane komisaři, a to vyžaduje, abychom tyto aspekty z těch tří zpráv skutečně zohledňovaly a uplatňovaly. Děkuji. Děkuji kolegovi Šolcovi a jako další na jednu a půl minuty za frakci EFD kolega Dartmouth. Pane předsedo, obchod znamená vzájemnou prosperitu a já zdůrazňuji eh, to slovo vzájemnou. Proto z toho vyplývá, že obchodní politika by téměř nikdy neměla být zatěžována nějakými politickými otázkami. Osobně chci říci, že mám velkou úctu před všemi zpravodaji ale ta filozofie, která stojí za těmito zprávami, eh, byla součástí mnoha volebních kampaní a velice často bylo hlasováno pro ně, proti ní. Velice často se jednalo o manipulaci obchodní politiky Evropské unie, která bohužel eh, bohužel je závazná také pro Velkou Británii. Jakýmsi nenápadným způsobem se nám nabízí sociální agenda, která je odmítána znovu a znovu. Machinace Eh, které zde stojí, jsou eh, poměrně impozantní, ale jako demokrat musím říct si ne a hlasovat budu proti zítra. Děkuji kolegovi Rabi Dátlovovi a další za nezařazené paní kolegyně Štasn jednu a půl minutu. Děkuji, pane předsedo. Pří, příčiny a následky klimatických změn Hodně, o nich se hodně, hodně hovoří a vidíme, jsme svědky určitých věcí, zejména v oblasti mezinárodního hospodářství. Eh, obchodu se hovoří určité diplomací klimatu. Evropská unie chce rozvíjet hospodářské vztahy, ale za podmínky, že eh, vztahy v oblasti environmentální budou mm, mm, neutrální, co se doprava samozřejmě působí emise CO2 a tak dále, takže je potřeba na toto všechno se zaměřit. Existují zemědělské výrobky, které jsou konkurenceschopné, vlastně do čeho se míchá, Evrop, do čeho se to Evropská unie do všeho míchá. Nevidím zde, že v odstavci paragrafu 57 pan Žado říká, že lituje, že mezinárodní obchod se týká že je mnoho výrobků, které by se mohly produkovat na místě, ale jaký je ten ekonomický zázrak, který měl na mysli když jste studovali ekonomiku, tak znáte ekonomická pravidla. Víte, že specializace obchodu je to, co vede k růstu ekonomickému. Je to naivní argumentace, je to špatné pro globální ekonomiku. E, jsou Evropa vlastně nám vnucuje určitě cíle, které nemají smysl, zatímco Čína a ostatní ekonomiky tohoto typu se o to vůbec nestarají. A kdo potom zaplatí tu konečnou fakturu? To budou ty podniky a občané Evropské unie. Děkuji paní kolegyni Stasen a další za přihlášení řečníci. Nejdříve na dvě minuty paní kolegyně Hanzlik. Eh, Pane Państwo, na wstępie pragnę podziękować. Dámy a pánové, pane komisaři, já bych chtěla poděkovat eh, panu Dezere za Dezerovi za skvělou spolupráci v oblasti Eh, sociální zodpovědnosti podniků, tak jak se to promítá do mezinárodních obchodních dohod. Sociální zodpovědnost je věc, o kterém eh, se diskutuje již poměrně dlouho ve všech diskusích, které se zabývají mezinárodním obchodem to se ostatně eh, odráží i v tom, eh, že během našich obchodních jednání například s Jižní eh, Koreou, s Peru nebo s Kolumbií se o těchto věcech také hovořilo. Díky této zprávě naše, náš parlament vlastně opakuje, že doložky o sociální zodpovědnosti podniku by měly být součástí těchto jednání. Firemní sociální zodpovědnost by měla přispívat také k větší viditelnosti celé této koncepce a e, měla by působit na podniky v tom smyslu, aby byly motivovány aplikovat tyto zásady. Myslím si, že podniky e, se musí angažovat v tom, aby přesahovaly hranice těch právně závazných eh, záležitostí. Během své nedávné cesty do Indie jsem eh, se zeptala zástupců eh, podnikatelské sféry v Indii, co si oni myslí o této věci. A ti lidé mi uvedli příklady činnosti, která s tím souvisí, což podle mě eh, nám dává možnost dívat se na tyto věci optimisticky. Tato zpráva pana Dezera by měla vést k dalšímu posílení standardů, které souvisejí s firmní sociální zodpovědností. Děkuji. Děkuji paní Hanzlíková. Teď tři minuty má pan Kutaš. Doufám, že jsem to správně vyslovil. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych poblahopřál našemu kolegovi Žadotovi k jeho návrhu a poděkoval mu za to, že byl připraven projednat všechny věci se všemi politickými skupinami. Musíme uznat, že tady byla příležitost, kdy Evropa měla možnost mluvit jedním hlasem. Jednou takovou příležitostí byla Kodaň. A celý svět čekal, že Evropa se stane jeho vůdcem a že Evropská unie ty, kdo zaostávají, popožené ku předu. Zklamání bylo velké a vyvodili jsme z toho závěr, že Evropská unie se nedokáže dohodnout. Některé vlády nejsou schopné vzít na sebe dostatečné závazky, abychom snížili emise skleníkových plynů. Jedním z vysvětlení může být finanční a hospodářská krize, která všechny zpomalila. Ale boj proti změně klimatu na místní i globální úrovni musí být věcí, které se budou neustále věnovat všechny členské státy. Mluvíme o budoucnosti dalších generací, mluvíme také o globální spravedlnosti. Není spravedlivé, aby rozvojové země nesly náklady na globální oteplování, zatímco průmyslové země budou k této věci přistupovat pragmaticky. Potřebujeme soudržnost mezi severem a jihem. A já myslím, že Cancún nám dává příležitost postoupit ku předu. Mělo by to vést ke globální operační dohodě a k právně závazné dohodě, která by měla udržet globální oteplování hm, do dvou stupňů Celsia. Potřebujeme lepší politiku, než byla politika kodaňská. Úsilí Evropské unie také nemůže zaručit úspěch po roce 2012. Musíme přesvědčit ostatní státy, aby na sebe vzali ambiciozní závazky. A v neposlední řadě chci říct něco o vztahu mezi obchodem a změnou klimatu. Obchod je velice důležitý nástroj pro převod technologií. A proto bychom se měli zbavit překážek pro zelený obchod. Mohli bychom odstranit na úrovni VTO tarify pro zelené produkty. Současně bychom si měli být vědomi toho, že je tady jakási mezera, propast mezi systémem práce a přepravy. A proto bychom měli podpořit zelenou a místní výrobu. Děkuji. Mnohokrát děkuji kolegovi Kutasovi a další řečník na dvě minuty je kolegyně Bed. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Koncepce a praxe sociální odpovědnosti um, podniků se hodně rozšířila v podnikatelském sektoru v posledním desetiletí. Kdo by mohl namítat něco vůči takovým základním hodnotám? Podniky se dobře chovají ke svým zaměstnancům, dodržují lidská práva a životní prostředí. Ale zatím vazba mezi obchodem a sociální povědností podniků byla přinejmenším nepříliš velká. Převládají um, hádky, mezinárodní obchod se řídí dohodami mezi státy. Ale měla by tato odpovědnost být závazkem, který na sebe musí být všechny tyto podniky, anebo to má být dobrovolné? Evropští občané si toho začínají být více vědomi. V poslední době došlo k tolika katastrofám, například k uniku ropy BP. Ukázalo to, jakými etickými kodexy se řídí evropské podniky v zahraničí a ukázalo to, že je potřeba tyto eh, kodexy sledovat. Evropané už nechtějí expanzi mezinárodního obchodu čistě na ekonomickém základě, když obchod ničí přirozené prostředí a snižuje životní úroveň místního obyvatelstva, říkáme, že stačí, už toho bylo dost. Pokud obchod ničí přírodní prostředí a snižuje, omlouvám se, pouze vlády mohou stanovit standardy, které ukazují těm, kdo se chovají neeticky a netransparentně, jak to mají dělat, co mají dělat. Evropská unie musí podpořit podniky v tom, aby na sebe vzali závazky v oblasti sociální odpovědnosti a aby o nich podávali zprávy ve veškeré své činnosti, jak doma, tak zahraničí. Jinak bude hrozit, že takováto odpovědnost, tato koncepce se stane samoučelnou. Bude to jenom otázka nebo záležitost vztahu s veřejnosti, aby některé národní společnosti vypadaly dobře na veřejnosti. Já vítám tyto zprávy, vítám zprávu, která vyzývá komisi, aby tuto koncepci zapracovala do mezinárodních dohod Evropské unie. Musíme dodržet požadavky na udržitelný rozvoj a lidská práva. Musí to být stejně důležité i ve vztahu k obchodním zájmům Evropské unie v zahraničí. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Bedar. Jako další řečnice na jedn, další řečník na minutu pan Enen. Děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Komise obhajuje divoký, divoký volný obchod, organizuje zbranění a hraje vlastně eh, roli servilního nástroje ve velmi, pro vel, v zájmu velmi specifických skupin. Volná konkurence je mýtus, který ničí životy a za pracovní místa. Pokud je konkurence konkurence volná, tak všechny dumpingy jsou možné. Začíná to daňovým dumpingem, sociálním, měnovým, environmentálním a tedy nutně konkurence je pokřivená. Abychom doš, vyš, vy, vyřešili tuto situaci, která ponořuje pracovníky a jejich rodiny do bídy, tak musíme mít přísnou kontrolu pohybu kapitálu v členských státech, zrušit daňové ráje a vlastně obnovit, co se týká energie, vody, zemědělství, školství, vzdělávání a zejména je potřeba definovat a dodržovat environmentální a sociální kritéria, která budou zaručovat spravedlnost a dodržování práv zaměstnanců. Děkuji. Děkuji kolegovi Enenovi a další je paní kolegyně Kestinger za EPP na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie má u, ve v současných a budoucích obchodních vztazích velkou zodpovědnost, pokud se týká ochrany životního prostředí, sociálních standardů. Tyto standardy jsou důležitým základem pro, disk, pro vyjednávání obchodních dohod, protože tam vlastně to velice jasně stanovuje využívání budoucích zdrojů, pracovní místa a tak dále. Já bych chtěla se zmínit o Union vyjednávání v rámci Mercosur. Tam jsou například záležitosti jako ničení přírodních zdrojů, dětská práce a tak dále a musíme si stanovit za cíl dobré, vytvořit dobré podmínky místo rychlého zisku. Evropská komise musí stanovovat jasné eh, cíle a standardy a zapracovávat je do budou, v budoucnosti vyjednávaných obchodních dohodách, protože to jsou hodnoty, které ob, zastává Evropská unie. Jde také o vlastně stejný přístup k výrobcům vně a vnitř Evropské unie. Jde také o přístup eh, spotřebitelů k produktům a o spravedlivé produkty. Já bych se chtěla zmínit o článku 48 zprávy ŽADO, kde se Uva, tam jsou určité problémy se zaručováním kvality, to může mít negativní důsledky na klimatické změny. K tomu bych chtěla jasně říci, že pro mě bezpečnost potravin pro evropské občany, to je nespochybnitelné. Evropská unie musí v oblasti zajišťování potravin a potravin zůstat nezávislá a samostatná. Toto je potřeba obhajovat. Já bych jasně se zavázala, chtěla zavázat vůči evropským občanům, že tady tento základ a toto základní pravidlo se nikdy neporuší. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Kestinger a nyní se dostáváme k postupu Catch Jako první je na řadě paní Rojtová.

dovolují dlouho očekávané nastolení rovnováhy mezi obchodním právem a lidskými právy. Já jsem hluboce přesvědčen, že za účelem upevňování důvěryhodnosti, ale také integrity musí Evropská unie aktivně využívat tyto možnosti a začít vystupovat v oblasti lidských práv ve své vnitřní i vnější politice a to konsistentně. Zdůrazňuji požadavek, aby komise uzavírala dohody obsahující doložky o demokracii, lidských právech a dodržování sociálních, zdravotních a environmentálních norem a aby zároveň zajistila účinné, účinnou kontrolu dodržování a uplatňování uvedených norem v praxi. Zvláštní pozornost v dohodách o ospětních eh, aspektech práv duševního vlastnictví zaručuje ochranu práv na zdraví, což je úzce spojeno se samotným právem na život a blahopřeji kolegyně Saifi k velmi odvážnému a konsistentnímu textu. Děkuji. Děkuji kolegovi Mikuláškovi a jako další řečník je pan kolega Šlitr. Myslím si, že tyto tři zprávy se dají schrnout eh, tak, že eh, můžeme eh, říci, že ženy i muži jsou často nástrojem obchodu, přitom obchod by měl být v zájmu lidí. Myslím si, že jestliže teď, teď jedno euro eh, nebo dvě eura pro eh, obchod znamená obrovské ztráty v daleko větší výši pro eh, životní prostředí. Myslím si, že je potřeba Eh, aby skutečně jsme zdůrazňovali ekologické otázky. To souvisí také s tím, co děláme za organizace práce. To souvisí také s otázkou emisí, souvisí to se spravedlivými podmínkami. Spolu, vyžaduje to spolupráci s, mesna, s místními organizacemi. Pane komisaři, toto nes, nemohou být pouze jenom dobré úmysly. My potřebujeme mít konkrétní výsledky, potřebujeme mít legislativu, která se bude zabývat těmito otázkami. Musíme také se postarat o to, aby všechno bylo příslušným způsobem implementováno. Je důležité, aby abychom dělali všechno pro to, abychom aplikovali lepší pravidla na mezinárodní obchod. Děkuji, děkuji, pane Šlitr, pan Šlitr, pan Segedy je další. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, moje eh, strana Jobik má velké obavy které eh, souvisejí s potřebami ochrany životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že se nejedná pouze o hospodářskou krizi, ale že se jedná skutečně i o krizi ekologickou. Myslím si, eh, že je potřeba eh, zcela vážně se zabývat otázkami ochrany životního prostředí. Je potřeba zlepšit situaci také v oblasti eh, dovozu potravin. Proč potřebujeme například mít kuřata z Brazílie nebo odinut papriku, když všechno to jsme schopni vyprodukovat v Evropě? Potřebujeme mít místně vyprodukované potraviny, potřebujeme chránit malé a střední velké podniky, musíme ochraňovat své občany, musíme zajistit nezávadnost potravin musíme zdůrazňovat potřebu produkce potravin eh, na půdě Evropy. To jsou věci, které by pro nás všechny měly být závazné. Děkuji dalším, eh, děkuji panu Segedimu. Poslední eh, na Catch the Kai je pan Kelly. Hospodářská soutěž a obchod, samozřejmě, abychom mohli obchodovat, musíme také soutěžit. A některá z ujednání, která máme v třetích zemích, znevýhodňují naše vlastní výrobce. Už jsme mluvili o Mercosuru a rozhodně platí, že řada zemědělských výrobků, řada rybích výrobků přichází do Evropské unie a vyrábí se na základě mnohem nižších standardů, než jaké požadujeme my. A to rozhodně musíme řešit. Nicméně je tady i pozitivní věc. Některé z dohod, které jsme měli v nedávné době, jsou velmi dobré, například dohoda o volném obchodu s Koreou. Takových potřebujeme víc. A rozhodně, a s tím určitě většina lidí bude souhlasit, prospěje to nám i jim. Ale zeptal bych se pana komisaře, jestli jsou tady nějaké plány na to, abychom uzavřeli smlouvu o hospodářském partnerství s Japonskem, protože hospodářské studie ukazují, že bychom všichni hodně získali velké obchodní objemy z takovéto dohody. Děkuji mnohokrát panu kolegu Kelimu. A nyní dávám slovo panu komisaři de Gichtovi. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tato debata byla skutečně mimořádně plodná. A zatímco eh, ta filozofie, na kterých stojí všechny tři zprávy, je velice podobná, myslím si, že nemůžeme na všechno reagovat eh, za krátkou dobu, kterou mám k dispozici. Myslím si, že některé ty myšlenky jsou realizovatelné, některé jsou méně realizovatelné, protože pochopitelně fungujeme v rámci eh, právního a politického rámce, který tvoří 27 členských států a také je třeba mít na paměti, že jsme členy Světové obchodní organizace. Dovolte, abych zdůraznil to, co já považuji za důležité pro Každou z těchto zpráv je jasné, že nebudu eh, schopen vyčerpat všechny body. Co se týče zprávy v SAIFI, eh, celá řada poslanců hovořila o eh, tom, že by Mezinárodní organizace práce měla mít možnost více se podílet na zlepšení zprávy a řízení v oblast mezinárodního obchodu. Myslím si, že by bylo dobré mít takovou obchodní politiku, která by zajistila lepší sociální a hospodářské eh, eh, výsledky. Potřebujeme mít ale realizovatelné eh, záměry. Jestliže jsme realističtí o tom, co, se, co souvisí s členstvím v Světové obchodní organizaci, potom je potřeba si uvědomit, že toto je všechno běh na dlouhou trať. Dovolte, abych řekl, že co se týče toho, co zde eh, navrhuje zpráva SAIFI, to se týká toho eh, hodnocení eh, <clears throat> ochrany lidských práv v souvislosti s těmi smlouvami o volném obchodu, Tady si myslím, že to je věc, která by se měla promítnout do celého procesu eh, vyjednávání. Osobně jsem poměrně skeptický, co se týče stanovení nějakého období mezi koncem jednání a zahájením <clears throat> platnosti dané dohody což je věc, o které jsme hovořili ostatně i v jiném kontextu dnes dopoledne, ale já se domnívám, že bychom měli se držet toho postupu, který vyplývá z Lisabonské eh, smlouvy, to znamená, komise vždy je iniciátorem, potom pokračuje ta eh, ratifikační část a eh, nakonec je to tedy Evropský parlament, který má právo a také povinnost ratifikovat Eh, danou věc hlasováním. Takže předtím, než eh, eh, zahájíme takováto jednání, mít něco jako před podmínku je něco, co já nepodpírám, ale myslím si, že skutečně ta otázka toho, že bychom měli hodnotit dopad dané smlouvy na lidská práva, to je věc, o které je potřeba hovořit. Uh, Eh, Hovořilo se zde konkrétně o dětské práci. Vy víte, že v současné době eh, vyjednáváme dohodu o volném obchodu s Indií, kde pochopitelně také se hovoří o celé této otázce udržitelnosti. Eh, Indie je velice skeptická, co se týče schválení takovéto kapitoly o udržitelnosti, ale my si na tom trváme a i nadále si na tom budeme trvat, že takováto kapitola má své místo v této dohodě a myslím si, že nakonec k tomu také dojde. Ale chtěl bych vás požádat, abyste až později budete eh, o této věci hovořit, abyste vzali v úvahu, že některé eh, ty eh, myšlenky ze strany třetích zemí týkající se této udrželnosti vždy musí vzít v úvahu nejen vlastní obsah, ale také filozofii, se kterou přistupují k této otázce některé třetí země. Co se týče zprávy Žado, Tady jsem slyšel výzvy k tomu, aby e, byla zařazena do každé dohody o volném obchodu e, otázka klimatických změn a ochrany klimatu. Myslím si, že i tady musíme být velice opatrní, protože eh, to souvisí s celou řadou elementů, eh, které je potřeba zvážit eh, a které souvisejí s tím, jakým způsobem budeme reagovat na otázky související s klimatickými změnami. Ne, vždy se to může promítnout do ustanovení našich dohod. Myslím si, že pochopitelně to všechno by se mělo objevit i v těch bilaterálních dohodách, kde Eh, je také v rámci rozvojového kola, který v současné době tedy probíhá v Doha. Eh, je třeba si uvědomit, že eh, toto je někdy velice pochybné, protože ne vždycky je schoda v rámci multilaterálních jednání o tom, že by v tom konečném výsledku měly být promítnuty i ty věci týkající se klimatu, ale komise je proto. Co se týče zprávy pana Dezera, to je zpráva, která eh, přichází v pravou chvíli, protože ehm, v současné době komise připravuje dokument o firmní eh, společenské zodpovědnosti. Ehm, členové OECD také se eh, snaží v současné době nějakým způsobem aktualizovat ty referenční hodnoty, které s tím souvisejí. Výsledky by měly být publikovány v květnu příštího roku. Budeme se také zabývat nejrůznějšími eh, alternativními možnostmi, jak eh, propagovat eh, tuto koncepci, ale musíme vždy se zabývat i otázkou realizovatelnosti těchto věcí a důsledků, které to bude mít. Chtěl bych opakovat, že toto není pouze otázkou o obchodu, eh, respektive dohod, ať už bilaterálních nebo multilaterálních obchodních dohod. V nedávné době ve Spojených státech byl přijat, byl přijat zákon, eh, který zavazuje nadnárodní společnosti, aby v rámci svých operací a také ty, které mají sídlo ve Spojených státech, aby byly společensky zodpovědné. Týká se to také finančních operací, finančních transakcí souvisejících eh, s nákupem surovin. Myslím si, že toto je iniciativa, kterou bychom měli tleskat. Ono to úplně stojí mimo těch bilaterálních dohod, protože Eh, většina těchto věcí se nenachází v těch bilaterálních dohodách, ale jsou to věci, které souvisejí s finančními a eh, investičními akcemi mezinárodních organizací, ale pokud mají své sídlo ve Spojených státech, tak eh, Spojené státy mohou dokonce i žalovat tyto firmy. A myslím si, že by bylo velice dobré, kdybychom se zamysleli nad tím, jestli nemůžeme udělat něco podobného ve vztahu k evropským firmám, které působí eh, ve, v zemích třetího světa a jestli bychom nemohli toto rozšířit potom i na takové státy, jako je například Kanada, Austrálie a další. To si myslím, že by znamenalo, že bychom skutečně eh, pokryli většinu eh, průmyslové aktivity na celém světě a to podle mě by představovalo významný příspěvek k dalšímu rozvoji eh, udržitelných podmínek. Krátce bych chtěl ještě poblahopřát autorům těchto tří zpráv. Eh, chtěl bych vás ujistit, že eh, velice rád budu pokračovat v diskusích o těchto tématech nejen v příštích měsících, ale v příštích letech. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Na závěr rozpravy dám slovo ještě třem, všem třem zpravodajům, každému na dvě minuty, takže nejprve paní kolegyně Saifi. Děkuji, pane předsedo. Máme velmi málo času, pane komisaři na to, abychom znovu reagovali na tu debatu, takže budeme pokračovat v té diskusi do budoucna, tak jak jste řekl. Nejprve bych chtěla poděkovat všem řečníkům a zejména stínovým zpravodajům a samozřejmě mým kolegům panu Žadotovi a Dezir, Dezirovi za spolupráci. Tato témata jsou si blízká a vzájemně se doplňují, což nám umožnilo vyměnit si naše názory. A také nám to umožnilo spolupracovat ze stejného úhlu pohledu a to tak, aby vlastně obchod, do obchodních eh, dohod byla více zapracována eh, ustanovení týkající se lidských práv, práva na práci a na životní prostředí. Jak jste, již bylo řečeno, to všechno bude vyžadovat čas, než se ty mentality změní, ale nemůžeme čekat, že se změní sami od sebe. Takže když uplatníme některá opatření, která jsou navrhována v těch třech zprávách, které jsme vám dnes večer zde představili, tak postupně krok po kroku budeme směřovat k zelenějšímu a spravedlivějšímu hospodářství. Evropská unie musí stimulovat tuto změnu a musí jít příkladem svým obchodním partnerům. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Saifi a teď dávám slovo kolegu Žado, kolegovi Žadotovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, komisaři de Gichtovi za jeho reakce a názory na návrhy na spolupráci. Já jsem zaznamenal vaši odpověď týkající se kapitoly ohledně klimatu a doufám, že u ostatních bodů se nám také podaří eh, spolupracovat a předložit návrhy, které potom vyústí v konkrétní akce a v zohlednění některých eh, těchto záležitostí do obchodních dohod. Protože ta skutečnost, že obchodní jednání v VTO, což jsou samozřejmě velmi složitá, komplikovaná jednání, tak tato možnost nabízí také mnoho příležitostí Evropské unii k tomu, aby se do bilaterálních dohod zapracovávaly nové věci, aby se vytvářel nový typ obchodních dohod, které budou obsahovat více cílů, které si Evropská unie stanovila v oblasti lidských práv, klimatu a sociální oblasti. To je určitě příležitost, myslím si, že to je velmi silný požadavek a pokud tyto zprávy budou zítra schváleny širokou většinou, tak mm, věřím, že to bude mimořádně důležitý signál ze strany Evropského parlamentu vůči komisi a radě jako odpověď na paní Stasen, která mluvila o ekonomice, tak hospod, učebnice ekonomiky už jsou, se píšou hodně spoustu let, takže ty cíle, jak zapracovat sociální a environmentální otázky do výrobních nákladů, to je samozřejmě důležité ta eh, záležitost komparativních výhod. Když se jedná o Eh, obhajobu samo, samostatnosti v zásobování potra, potravinami, tak jste byla po mé mm, boku a je potřeba skutečně zajistit tuto potravinovou samostatnost, tak doufám, že mi budete stát po boku. Takže chtěl bych poděkovat všem kolegům a panu komisaři za to, že jste otevřený ke konkrétní spolupráci a doufejme, že nadále budeme vyjednávat v, plod, v, v, v duchu v plodné spolupráce. Děkuji kolegovi Šadotovi a na závěr rozpravy dávám slovo kolegovi Dezirovi. Děkuji, pane předsedo. Zbývají mi dvě minuty před chvílí byl problém s času, tak to můžete odpočítávat z těch našich příspěvků. Já bych chtěl nejprve poděkovat kolegům a komisaři za odpovědi. To, co na mě zapůsobilo v této debatě, tak to je dosti široký konsensus mezi jednotlivými frakcemi. Jsou tedy ještě jednotlivé niance, ale samozřejmě v těch dohodách, o kterých jednáme, je potřeba stále více zapracovávat environmentální a sociální aspekty. Když jste mě přerušil, tak eh, to byla velmi zajímavá debata, která bude zajímat všechny občany Evropské unie, tak jsem se chtěl zmínit o jednom bodu a to, že samozřejmě sociální odpovědnost podniku, to je pravda, nemůže nahradit dodržování zákonů a odpovědnost jednotlivých států. A ostatně pan Gicht má také pravdu, když říká, že v rámci OECD, ale také SN, OSN v rámci e, zprávy, o kterém se zmínil kolega Ovi, tak jsou nové postupy, které se navrhují v oblasti odpovědnosti nadnárodních společností v mnoha oblastech, pokud jde tedy o odpovědnost, zejména vůči jejich ceřiným společnostem v zahraničí, ve všech oblastech, potom v celém řetězci dodavatelů a také pokud se týká právní spolupráce, tak aby ta mateřská firma nemohla se zbavit své odpovědnosti vůči akcím nebo činnostem své filiálky nebo subdodavatelů, pokud se jedná o porušování sociálních nebo environmentálních pravidel. Toto všechno je velmi rozhodující. Myslím si, že se nám podaří propojit toto všechno, i když to bude obtížné s obchodními dohodami o mezinárodním obchodě. Je tam už takový malá zmínka v dohodě s Koreou, a v dohodě se zeměmi Latinské Ameriky. Myslím si, že na základě toho a toho dialogu, který povedeme s komisí, se nám podaří postupovat tak, aby byla zachována konsistentnost mezi našimi, našimi cíli oblasti politiky